Bod číslo 8 je řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin. Spravodajkou je paní Agnès Lebrun. Vidím, že už si na místě. Budeme hlasovat o zprávě naší kolegyně a e, následně budeme e, Eh, hlasovat ještě o dalším tématu. Chci vám ale říci, že tento text je součástí balíčku o zdraví rostlin, protože má vstup platnost 1. ledna 2014, ale bychom dokončili vyjednávání o tomto tématu ještě než ten balíček eh, bude celý dohotoven a bylo předloženo 117 eh, pozměňovacích návrhů. Máme čtyři eh, bloky na hlasování, abychom zjednodušili celý eh, postup. Paní Lebrun, přejete si slovo? Jenom velice stručně děkuji vám, pane předsedo, vy jste řekl to podstatné. Nám šlo o to, že tedy budeme hlasovat, máme málo času na to, abychom prohlasovali zprávu ale myslím, že ta práce, kterou jsme odvedli, je dobrým kompromisem podle mého názoru. A chtěla bych poděkovat všem, kdo přispěli k dosažení tohoto kompromisu, abychom dosáhli toho nejlepšího možného cíle. Takže chci poděkovat celému sekretariátu a všem kolegům, kteří se účastnili. Děkuji tedy, Aněs. Můžeme eh, hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh od Envy číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musíme to zkontrolovat elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování u pozměňovacího návrhu NV5. Zahajuji hlasování. Avete tutti? Jste všichni hlasovali, končím hlasování. A je zamítnut. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 60. Zhodnutím ruky, kdo je pro? Kdo je proti? To musíme eh, hlasovat elektronicky. Omlouvám se, kolegové, zahajuji hlasování o 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. O jeden hlas. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Budeme hlasovat o prvním bloku, a to je, to je elektronické hlasování v tomto případě. Zahajuji hlasování u bloku 1. Hm, končím hlasování. Přijat. budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 6 od zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat? Ne? Budeme hlasovat elektronicky tedy, takže budeme elektronicky kontrolovat pozměňovací návrh číslo 6. Zahajuji hlasování. A je zamítnut. Máš pravdu, Jose, je to tak. Blok číslo 2 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. U blo- O bloku číslo 2 končím hlasování. A je přijat blok číslo 2. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 7. Zvnutím ruky, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 69. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh od Bač 3. Bač 3. Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 1, unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Blok 4. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat blok 4. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. Blok číslo 3. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o NV12. Kdo je pro NV12? Proti? Zdrželi se přijat. NV13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to vidět. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu NV 13. Ano, ano, je to hodně hlasů proti. Končím hlasování. Ano, je zamítnut tento pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh NV14. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 78, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 79, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Envy 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Přejdeme k pozněvacímu návrhu 80 a NV 16, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. NV 17, kdo je pro? Proti, zdrželi se, myslím, že je zamítnut. nv 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? Budeme hlasovat o o 83. Kdo je pro 83, kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 83 je zamítnut. Elizabeth si přeje slovo. Prosím. Já NVC... Předseda otázka. NV17 jsme odmítli. Omlouvám se, NV18 jsme odmítli. Není to tak, že bychom nyní měli hlasovat o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích, když ta osmnáctka přijata nebyla? Děkuji, Elizabeth. Máš pravdu. Musíme ještě hlasovat po NV18 zpátky. Kdo je pro pozměňovací návrh 18 od zpravodajky? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 83 Garcia Perez. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Envy 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 84, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. NV21, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Osmdesát šest eh, zpravodajky, kdo je pro? Ne, Předseda se omlouvá, ten odpadá. nv 22 se bude hlasovat. Pan předseda se omlouvá. Kdo je pro? nv 22 proti, zdrželi se přijat. Osmdesát sedm, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Postoupíme k Envy 24. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. Envy 25. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. 22. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. 88. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. Envy 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Zkontrolujeme elektronicky Envy 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Myslím, že je to velmi podobné. Ano, ohlas je zamítnut. Budeme hlasovat o Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro 24? Proti? Zdrželi se přijat? Devadesát. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? Další je pozměňovací návrh. 96 Garcia Perez další, jde pro? Proti. Jde pro? Devade... 95 odpadla. Hlasujeme o 96. Kdo je pro? O 96. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Řekl bych, že je zamítnut. Chcete to zkontrolovat? Paní zpravodajka chce zkontrolovat elektronicky. Budeme hlasovat o 96 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dobře jste učinila. Je to ochlup. Prošel. Pozměňovací návrh 29 zpravodajky a Envy. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekl bych zamítnut. Pozměňovací návrh 99. Gerling, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekl bych, že je přijat. Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme elektronický pozměňovací návrh 100 od pana Jára. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Je přijat. Pozměňovací návrh 31. I zdrželi se přijat. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 33 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o NV 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o NV 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme NV33 elektronicky. Zahajuji hlasování. Máte pravdu. Neprošel. Je zamítnut. Další je 103. Pozměňovací návrh 103. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím, že je zamítnut. 34. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 104. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 105. Garcia Perez, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 106, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 107, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu NV. Je to tak? Ne, ten odpadl. Pozměňovací návrh 40 od zpravodajky, kde je pro? Proti, zdrželi se přijat. Další je 108, Girling, kde je pro? Proti, zdrželi se přijat. Další pozměňovací návrh je 110. Polsen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to zkontrolovat. Elektronicky zahajuji elektronické hlasování o 110 Polsen. O 110 se hlasujeme. Já jsem si toho nevšiml, je opravdu zamítnut. Končím hlasování a je zamítnut číslo 110 následuje 111. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 41. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Následuje Envy 41. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Hlasujeme o 112. Garcia Perez, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Následovat bude NV 43. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Následuje to byl blok, takže budeme hlasovat o 114 NV45, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 115, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 45 od zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Envy 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Envy 48, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnut, bych řekl. 116 jár, kdo je pro? proti. Elektronicky budeme kontrolovat hlasování o 116 Pan Jár. Votazione chiusa. Končím hlasování. 116 je zamítnuta rovnými hlasy. 46 eh, od zpravodajky. Děkuji, Michely. 46 je pro, proti, zdrželi se přijat. Budeme se věnovat přílohám. Pozměňovací návrh NV1. Kdo je pro? NV1. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnut. A přejdeme k pozměňovacímu návrhu. 52 od zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Budeme hlasovat o 53. Envy, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. O 55. Girling, kdo je pro, Počkejte chvilku, zkontrolujeme to. Padesát pět odpadá. Budeme hlasovat o padesát šestce. 56. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 57. Pro. Proti. Zdrželi se. Nebudeme hlasovat elektronicky o 57. Prosím, zahajuji hlasování o 57. Dančila. Končím hlasování. Velice blízké počty hlasů je zamítnut. O dva hlasy. Tímto jsme skončili, kolegové, ale unikl nám jeden pozměňovací návrh, mi říká sekretaria, takže ještě musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu z druhé strany, ne, z třetí strany, pozměňovací návrh 15 od zpravodajky. Potom bloku číslo 3 na třetí stránce je pozměňovací návrh 15 od zpravodajky a ten musíme prohlasovat. Kde pro? Proti, zdrželi se přijat. Následuje Hlasování o legislativním návrhu, tak jak byl pozměněn, a to elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijat. Budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Končím hlasování. Přijat. Následuje hlasování o to, abychom mohli i hned vstoupit v jednání s radou ohledně e, dohody v první čtení. E, eh, zahoji hlasování, končím hlasování, přijato. A budeme hlasovat na závěr o negociačním týmu. Předseda, zpravodajka a stínový zpravodajové zahají hlasování. Tímto můžeme skončit hlasování. Výborně. Vše je přijato. Blahopřeji naší kolegyni Lebron. Můžeme se pustit do vyjednávání a usilovat o to, aby do 1. ledna toto skutečně mohlo vstoupit v platnost a blahopřeji ještě jednou paní Lebrun. Následuje kolegové další zpráva a to je zpráva Erika Andrie. Jedná se o regionální označení kvality eh, směrem k osvědčeným postupům ve venkovských hospodářstvích. My budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. A byli bychom rádi, aby na konferenci předsedů 5. prosince byla, byl přijat požadavek, který byl předložen koordinátory všech politických skupin naším prostřednictvím, aby se změnil název, jak ví náš zpravodaj, aby, aby e, se změnilo to e, slovo e, kvalita. Mělo by to tedy znít regionální označení směrem k osvědčeným postupům ve venkovských hospodářstvích, neboli bez toho slova kvalita. To ovšem ještě eh, závisí na rozhodnutí předsedů. Máme minutu pro Erika, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat za práci, kterou jsme kolektivně odvedli společně se stínovými zpravodaji a díky tomu se nám podařilo eh, vymanit se z nedorozumění, která zde byla za naší první výměny názoru. A také bych chtěla poděkovat sekretariátu za odvedenou práci eh, při vytvoření této zprávy. Děkuji, Eriku. Pokud jste připraveni, můžeme zahájit hlasování o tomto textu. Začneme kompromisním pozměňovacím návrhem, je to tak? Ne, odstavcem 1. Pozměňovací návrh 44, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 47, stále Reimers, zde pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 48, Gabriel, pro? Proti? Zdrželi se přijat. Následuje blok Kompromisní návrh k odstavci 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 53. Sedo a další. Kdo je pro? Zvedejte ruce, prosím, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekl by že zamítnut. Přejdeme ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu k odstavci 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 63 Dančila. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Zkontrolujeme to. Kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 63 Dančila. Zahajuji hlasování. tak ten neprošel. Máte pravdu, je zamítnut. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 65 Andrie. Zvednutím ruky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Budeme hlasovat o po kompromisu k ostavci 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Následuje pozměňovací návrh 74. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 72 Dančila, kde je pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh k odstavci 6, kde pro? Proti, přijat. Kom- návrh 76 Skota, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Ještě 86 od pana Skota. Pro, proti, zdrželi se přijat. A blok budeme hlasovat o kompromisní návrhu 7 a novém textu 7, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Přejdeme pozměňovací od 98, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 99 Dančila, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnut. 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Můžeme jít dál. 6. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 7. Reimers pro? Proti? Zdrželi se přijat. 8. Johansson pro, proti, zdrželi se přijat. 9 Danten, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 10 Patrao Neveš, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 11 Andrie, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 12 Dančila, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 13. Johansson pro. Proti. Zdrželi se. Musíme o tom hlasovat elektronicky. Hlasujeme elektronicky o 13. Johansson. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je zamítnut rozdíl o jeden hlas. 14 pro, proti zdrželi se přijat. Zkontrolujeme elektronický pozměňovací návrh číslo 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, ano, je přijat. Dobře jsme to viděli. Pozměňovací návrh 15, Hranská a další. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 16 pro, proti se zamítnut. 17. Patroneš, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 16, 18. Jegle. Pro, proti, zdrželi se přijat. 19. Skota. Pro, proti, zdrželi se přijat. 20. Nicholson pro, proti. Řekl by, že je přijat. 21. Skota. Kdo je pro? Proti. Zkontrolujeme elektronicky 21. Skota. Zahajuji hlasování. vypadá zamítnutý, ale jak to je? Ano, je zamítnut. Emendamento 22. 22. Nicholson. Pro. Zvedněte ruce, prosím. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 25. Ráza Garcia další. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 23. Reimers. Pro. Proti? Zdrželi se? Myslím, že je schválen, nejsem si jist. 23 zkontrolujeme elektronicky. 23 kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Ho visto dei rossi di là, vedi. Ok, chiusa la votazione. Končím hlasování. Přijat. 24 patrou neveš. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 26 Ulách kdo proti, zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o kompromisním návrhu k úvodnímu ustanovení H, unblock. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 32 Dančila pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 42 Gulách, kde je pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 38. Danten. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 39. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 40. Housling Bovy. Pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky čtyřicítku. Zahajuji hlasování. Ah oui Ah non, non, no, moi no. c'est pure. e eh, avevamo il vicepresidente che votava contro se stesso. Máme tu místo předsedu, který hlasoval sám proti sobě. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A výsledek je negativní o jeden hlas. 41, kdo je pro, zvedejte ruce, eh, kdo je proti, je přijat. 43, baraču, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Přejdeme k hlasování o e, pozměňovacích návrzích od výboru REGI. Jak budeme postupovat? Nemůžeme hlasovat tam Regi 2, to je ten první. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Budeme hlasovat o Regi 3, 3 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Regi 5, kdo je pro? Kdo je pro ještě jednou? Proti? Zdrželi se? Zamítnutý tento. Regi 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Regi 8, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Regi 9, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Co si přejete zkontrolovat? Ten poslední? Budeme kontrolovat elektronicky pozměňovací návrh Regi 9. Zahajuji hlasování. Chiusa la votazione. Končím hlasováním. Výborně, přijat. Regi 9 je přijat. Dáváte dobrý pozor. Následovat bude stanovisko výboru pro dopravu a cestovní ruch. Tran C. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Tran 1 a 2, kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. Tran 2, pro, proti, zdrželi se přijat. Tran 3, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Tran 4, pro, proti, zdrželi se zamítnout, řekl bych. Tran 6, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Tran 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Tran 8, pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Tran 8, kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Jak to vypadá? Končím hlasování, myslím, že je zamítnu. A na závěr Tran 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Budeme hlasovat o takto pozměněném textu elektronicky, omlouvám se. E, zahajuji hlasování, končím hlasování. Jednohlasně, ne, tři jsou proti. Blahopřeji Erikovi. Přirozeně stále ještě očekáváme, Eriku, jaké bude řešení eh, rozhodnutí z 5. prosince. A Doufáme, že předsedové politických skupin nebudou dělat potíže se změnou názvu. Následuje bod číslo 10, to je výměna názorů se zástupci komise týkající se aktů v přenesené pravomoci. Vedo Tasso Saniotis che è con noi. Buongiorno. Allora... Vidím tu Tasso Saniotise, to je výborné, dobrý den. V průběhu plenárního zasedání, kdy se jednalo o reformě SZP, minulý týden mnozí z nás, mnozí kolegové, vyjádřili um, určitou perplexitu nad eh, akty přenesení pravomoci a eh, ohledně skupiny expertů a eh, pozorovatelů z našeho sekretariátu. Tyto nejistoty byly reflektovány ohledně toho, jak ve zvláštní výboru pro zemědělství experti hovořili a hovořilo se o konformitě či nekonformitě aktů v přenesené pravomoci Eh, a základních aktů. Proto jsme pozvali zástupce komise, pana ředitele Tasu Sesanotise, aby nám poskytl vysvětlení ohledně toho, jak přesně postupují tyto texty, jaké jsou hlavní cíle některých ustanovení, která jsou obsažena v textech a jaké možné je později předtím, než aktiv přenesené pravomoci budou formálně přijaty a komisí a následně tedy předány eh, parlamentu a radě. Chci vám oznámit, kolegové, již nyní, že tato první informační diskuze je pouze začátkem. Následovat bude 2. prosince rozsáhlá debata. Takže dnes se jedná o informační schůzku. Obdržíme informace od pana ředitele, ta se Sanjotise, ale e, v prosinci bude následovat zasedání, kdy budeme diskutovat o tomto tématu to je příští pondělí ve výboru pro zemědělství, abychom za zavřenými dveřmi s kabinetem komisaře a službami DG Agri diskutovali o nových, nových návrzích aktů v přenesené pravomoci. Příští týden tedy pro nás výboru Agri bude příležitostí se zabývat obsahem a tedy e, těmi hlavními prvky obsahu Akty přenesené pravomoci, když jsou finalizovány, tedy formálně přijaty kolegiem komisařů, Evropský parlament má možnost pouze je zamítnout anebo schválit, ale již nemá možnost je měnit. Ohledně tohoto tématu, jak už vědí koordinátoři, budeme diskutovat také s panem komisařem Čološem na zasedání 9. prosince. Nyní předám slovo Tasosu Senetosovi. Ještě jednou opakuji, protože vidím, že něco není úplně jasné. Dnes diskutujeme eh, v rámci eh, informační schůzky s panem ředitelem. Ale 2. prosince v pondělí máme zasedání výboru se zavřenými členy eh, s členy kabinetu komisaře Čološe a Eh, zástupci služeb DG Agri. Následně budeme diskutovat mezi koordinátory s komisařem Čološem. A nyní pan ředitel. Prosím, máte slovo. Eh, no, děkuji, pane předsedo. Děkuji také za to, že jste stanovil rámec pro můj příspěvek. Vyjádřím se stručně. Uh, a chci nadnést tři body. Nejprve bych chtěl konstatovat, že jsme velmi bedlivě naslouchali vašim argumentům a tomu, co vám leží na srdci v minulý týden. A je to pro nás příležitost vyjasnit stanovisko eh, komise ve třech eh, velmi specifických bodech. Za prvé, eh, komise plně souhlasí eh, s vámi, že účelem aktu přenesené pravomoci není nahradit nařízení základního aktu, ale spíše je udělat specifičtějšími. A proto, jak verze těch základních akt a také duch vyjednávání, které, které vyplynulo v tomto aktu, jsou závazné pro tři instituce, samozřejmě včetně komise. Druhý bod, který bychom chtěli na dnes je, my si myslíme, že nejlepší místo, kde eh, vyjasnit některé zbývající prvky eh, akt přenesené pravomoci, to, co eh, například znáší určité pochyby o logice základního aktu, to je to, co bylo prezentováno a prodiskutováno na skupině expertů. Řada těchto otázek se týkají rané fáze návrhu těchto aktů přenesené pravomoci a jak dnes diskutujeme, tak nové setkání expertů expertů o přímých platbách se právě eh, se eh, koná a ti diskutují o revidovaném eh, textu. A tento text samozřejmě je předmětem dalšího uspůsobování, pokud výsledek v jednání této expertní skupiny ukáže, že to bude nezbytné. V této fázi bych rád řekl, že to je právě ona skupinka expertů, kde komise má příležitost vysvětlit logiku různých článků, které navrhujeme. Členské státy a zástupci Evropského parlamentu, který je plně zastoupen jako plnohodnotný člen a nejenom jako pozorovatel v této skupině, budou mít příležitost vyjádřit eh, na dnes své otázky, obavy a nebo případné body, s kterými nesouhlasí. A eh, to bude proces, eh, ke kterému se dopracujeme společně a Doufám, že se dopracujeme k přijatelným výsledkům pro všechny. A závěrem bych rád využil této příležitosti a připomněl to, co již bylo řečeno eh, panem komisařem eh, my na minulém plenárním zasedání a také vy jste to, pane předsedo, zrovna řekl. A sice se bude konat eh, další informační setkání s parlamentem, kdy mm, budeme mít příležitost poskytnout detailnější informace a vysvětlení o krocích, které se dějí v rámci diskusí. Děkuji. Děkuji tedy kolegům, děkuji Tasosovi za toto vyjasnění, za toto upřesnění. Příští pondělí 2. prosince máme zasedání za zavřenými dveřmi, kde budeme diskutovat o podstatě věci s kabinetem komisaře a DG Agri. Následně ještě jednou 9. prosince budeme mít schůzi koordinátorů osobně s komisařem. Přeje si někdo z, kolegu, z kolegů o tomto promluvit, ale chci připomenout, že o podstatě věci se bude hovořit až v pondělí. Albert, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já eh, se nechci vyjadřovat obsahu, ale pouze bych tady vyjádřil svou prozbu, kterou směřuji na komisi. A totiž eh, jde mi o to, aby, ten, eh, aby se dodržel ten politický text, ta politická dohoda, a aby se tedy nepokoušeli o to do toho něco dalšího vnést, nějakou další interpretaci do té reformy zemědělství, protože důsledek by byl ten, že my jako parlament bychom potom mohli se chopit svých práv, samozřejmě prostřednictvím většinového uh, rozhodnutí a museli bychom požadovat pak ty texty zpět. To právo máme a komise musí mít na paměti, že toto právo jsme nyní v důsledku nové smlouvy obdrželi. George. Děkuji, George Line a potom Jim Nicholson. Uh, thank you, uh, President. Děkuji, pane předsedo. Naslouchal jsem vašemu vysvětlení a Eh, víme, že tady 18 členských eh, států konstatují, že eh, společné, společné prohlášení, že se jedná ještě o další, další Velká Británie a Německo vyjádřili své obavy. Šlo o návrh komise aktů přenesené pravomoci, které jde skutečně nad rámec politické dohody. A jenom jsem se chtěl si požádat, jestli byste mohl okomentovat, proč si myslíte, že členské státy eh, musí eh, se do tohoto pustit učinit tyto kroky. Mohl byste prosím vysvětlit, jestli jste se toto nadnesl, tuto otázku, a protože mám pocit, že pro 18 členských států a dvě, eh, dva další, toto byl závažná obava, která se týká směru, kterým se vydává komise. A proto bych vás požádal, abyste vysvětlil, jestli jste eh, se touto otázkou zabývat. Grazie, George. Jim Děkuji, Jim Nicholson, pak Kapulas a pak Sikersky. <clears throat> Well, uh, thank you. Ano, děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, tak um, se, um, si nemyslím, že je tady um, mnoho věcí, které bych měl uh, dodávat, které by se měly opakovat. Myslím si, že pokud si komise myslí, že tady není uh, žádný závažná uh, věc, tak jsem opravdu překvapen stanoviskem, které zaujala. Možná bychom na tomto výboru, možná není teď právní čas o tom diskutovat, možná to můžeme udělat v pozdější fázi, tedy diskutovat o tom, jaké je naše stanovisko v rámci aktu přenesené pravomoci. Pokud mm, tady budeme mít tady pozorovatele eh, v této skupině, pak bychom v rámci aktu přenesené pravomoci neměli mít víc než jenom pozorovatelky status. A já si myslím, že toto jsme už dostatečně eh, vyjasnili, ale ještě si vyhrazují právo eh, to třeba dnes, dnes odpoledne. A myslím si, že nebo tady se pokouším být velice diplomatický v tom, jak se vyjadřuji. Eh, přijít sem a říct, že to není eh, závažná věc, jestliže George Lyon říká, že se jedná o 18 členských států, kteří podepsali ten dokument, který byl podpořen ještě dvěma dalšími členy, tak eh, velmi silné, silná podpora to byla těmito dvěmi dalšími členskými státy, které vyjádřily obavy. A e, pak jsou to alespoň dva členské státy, které mají obavy, co se týče interpretace um, politické uh, dohody, to, co bylo dohodnuto v červnu. My všichni tady sedíme a víme, že to Um, um, byla velice eh, vyvážená dohoda a jakékoliv eh, pokroucení této dohody zcela jistě eh, bude um, obtížné. Budeme se těžko s tímto srovnávat. Takže asi teď to ukončím, ale myslím si, že komise si musí uvědomovat, uvědomit a neměla by teď předstírat, že tady problém neexistuje. Když spousta lidí, spousta dalších a členské státy, nejenom parlament, ale některé členské státy jsou přesvědčeny o tom, že tady problém je assolutamente. Děkuji, Jimmy. To, co jsi říkal, potom se dá podepsat, Luz de Capulas a potom se krsky. Eh, Existuje jedna věta, velmi slavná, která říká, že nikdy člověk nedostane druhou příležitost pro to, aby eh, mohl udělat ten první dobrý dojem. A komise v této věci ztratila tuto příležitost. Protože poté, co zde byl takhle pečlivě vypracovaná dohoda, potom jsme tady měli jasné vyjádření dobré víry ze všech stran, pak jsme tady měli to upozornění, které jsme dostali a které se týkalo toho, jakým způsobem se přistupuje k aktům v přenesené pravomoci. Toto vše vedlo k velkému znepokojení v parlamentu. My jsme měli možnost reagovat a to bylo v rámci poslední panátky ve Strasburku. A já tedy konstatuji, nebo vidím, co řekl pan komisař ve Strasburku a nyní pro navědomí eh, to, co tady pan řekl, pan Aniotis. Já pouze doufám, že to je skutečná pozice komise a že to není pouze reakce na reakci parlamentu. Takže pro mě je skutečně důležité, abychom v této věci dosáhli dobré cesty, abychom obnovili tu ztracenou příležitost, příležitost k tomu vytvořit ten první dobrý dojem. Grazie, Luis. Eh, Děkuji, Luisi. Velice případná poznámka.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 Pane předsedo, pokud smím, tak rád položil eh, otázku, která se týká eh, setkání skupiny expertů. Eh, možná, že se projevuje, že tento věcem nerozumím, ale chtěl jsem se zeptat, jaké bude složení této skupiny odborníků, kdo bude nominovat členy do této skupiny, co bude, jaká bude, jaký bude odstup mezi jejími setkáními. Ehm, pochopil jsem to tak, že složení se bude lišit podle toho, jaké téma se zrovna bude prodiskutovat. A pak bych měl ještě další otázku. Víme, co se stane s akty přenesené pravomoci eh, v jiných oblastech, například v jiných parlamentních výborech, ve výboru pro dopravu nebo ve výborech jiných. Chci se zeptat, jestli přístup ostatních výborů v parlamentu bude podobný jako ten náš. A sice, jestli tady budou podobné obavy, které jsme si právě vyslechli teď. Děkuji. Klátenfelda? Ami történt, az nem csupán a közös agrárpolitika szempontjából aggályos, hanem aggály. To nebylo znepokojivé pouze eh, z pohledu zemědělského výboru, ale je to znepokojivé i z mm, pohledu mm, celé Evropské unie. Protože komise velmi vážně eh, zvrátila eh, tuto jemnou rovnováhu, které bylo dosaženo. Vytvořilo to um, rostoucí eh, tábor skeptiků komise, eh, eh, kteří se přidali ještě k euroskeptikům. Takže zdá se, že komise nevyvodila ehm, lekce a nevyvodila závěry z chyb, které byly učiněny. A nedopracovala se eh, na žádným závěrům a z toho musí vyplynout důsledky z toho, eh, co se stalo, protože byla jasně otřesena politická důvěra a nebude lehké ji znovu obnovit. Takže komise by v tomto smyslu měla udělat daleko více, aby eh, to vylepšila. Děkuji Agniu a potom Des. Předsedo, možná budete potěšen, že chci podpořit všechny kolegy, kteří mluvili dosud, to je asi neobvyklé, ale myslím, že můj kolega to velice dobře shrnul. Co mi však leží na srdci tady, je to, že tady máme velikou byrokracii, která se nazývá komise, která vlastně jenom testuje, která jenom posouvá hranice, která chce vidět, jak dále ještě může pokročit. My jsme tady reagovali velice silně, takže předpokládám, že ustoupí. Ale eh, všichni eh, musíme být ostražití, protože už tady nebude další pokus v nějakém jiném období později. Ancora Dnes ještě jednou. Děkuji, pane předsedo. Ještě jedna krátká poznámka. Podle mých informací Momentálně no, je to již 23 členských států. E, všechny tyto státy se vyjádřily velmi kriticky. Možná těch posledních pět se tím ještě nezabývalo, protože jinak by to pravděpodobně bylo 28 členských států. A nyní bych se chtěla něco zeptat, na něco zeptat zástupce komise. Hovořilo se o tom, e, že říkáte, že je pozitivní, že parlament, a možná jste mysleli radu, jsou zapojeni do aktů v přenesené v pravomoci, ale podle mých dosavadních informací parlamenta má pouze statut pozorovatele. A statut pozorovatele zrovna neznamená, že by byl člověk velmi dobře zapojen. A na závěr chci potrhnout, co tady řekl Bela Glattenfelder. Já jsem v poslední době právě proto, že tady vznikl ten odpor na straně členských států a byl vlastně vějí se o tom již na veřejnosti a tady byly velmi kritické hlasy a jde to přesně, to voda na mlín těch, kteří Evropu neustále kritizují. Není to můj názor, ale takovéto názory vystávají. A někdo tady dokonce označil Evropu, tu komisi, za ústřední výbor. Takže já si myslím, že je skutečně nutné, aby se komise postarala o to, aby tento dojem nezůstal, aby tady bylo zapojení všech členů demokratického vývoje v Evropě. Jak víte, co to byl ten ústřední výbor? Děkuji, eh, pan Rubik. Měl bych eh, jednu otázku na komisi, pokud tady všichni tolik eh, mluví a já jsem slyšel, že všichni říkají, že jsme o tom bavíme také jen kamera, tak se chci zeptat na toto co, jaký problém má komise? Proč eh, se nemůžeme vrátit k tomu, na čem jsme se dohodli? Eh, co je základ na tohoto? Proč se musí všechno měnit? Všechno, eh, co jsme dosud dosáhli. Možný ještě Martin. Děkuji. Nechtěl bych tady teď dělat to, co dělal Albert Des a plouz do komise. Já považuji trošičku přehnané, že komise se tady srovnává s ústředním výborem. Jestli dovolíte, tak to je trošičku, eh, zachází trošku daleko. Ale Myslím, že by to všechno fungovalo daleko lépe, kdybychom my jako parlament eh, u toho byli a možná zásobce komise k tomu může ještě podat vysvětlující stanovisko. Eh, Říkal, že budeme eh, plnohodnotně zapojeni, tak my, ale není tomu tak, protože máme pozorovatelský status a samozřejmě chceme odbourávat nedůvěru, ale také může, můžeme působit proti chybným interpretacím, když my jako parlament budeme plně zaangažováni. A tak toto není, protože nám budou poskytnuty informace o implementování aktů přenesené pravomoci a ty informace dostaneme pouze z druhé ruky, ale toto by se dalo značně vylepšit. Dunque, kolegy. ridò la parola. Kolegové, předám tady slovo zpátky panu eh, řediteli Tenososovi Hanětosovi. Ještě bych rád přednesl jednu úvahu. Diskutovali jsme a myslím, že o tomto tématu my všichni máme velice podobné názory tak jak už to bylo reprezentováno všemi řečníky. Máme plnou vůli garantovat, že aktiv přenesené pravomoci se budou týkat pouze aplikace politické dohody. Aktiv přenesené pravomoci nejsou politické akty, ale znamenají realizaci, aplikaci politických aktů. To je i diskuze o e, zprávě Zajer, kterou se budeme zabývat e, za několik týdnů. Akt přinesené pravomoci byl výdobitkem Evropského parlamentu v Lisabonské smlouvě. Nezapomínejte na to, kolegové. Aktem přenesené pravomoci na konci toho celého postupu, pokud nebudeme spokojeni, tak my jej můžeme zamítnout. A zamítnout akt přenesené pravomoci, to není drama, to není zamítnutí legislativního aktu, což by znamenalo víc znovu od začátku, ztrácet spoustu času v prvním, druhém čtení a tak dále. Hovoříme o aktu v přeneseném pravomoci a musíme si zvyknout na to, že mm, by to v nás nemělo vyvolávat eh, žádný neklid eh, komise nám může přiložit další eh, v krátkém čase. A my jich budeme schvalovat hodně, skutečně hodně, protože v těch diskusích, které jsme vedli a v těch dohodách, které jsme dosáhli u těch čtyř legislativních textů o společné zemědělské politice, dokonce jich i pět těchto aktů, protože se jedná o přechodná opatření, tak tam se nás budou týkat mnohé aktiv přenesené pravomoci. Mnoho jich přijde a musím být připraveni na to hrát naši úlohu spolulegislátorů eh, plně a neměli eh, bychom mít obavy eh, ze zamítnutí, protože je pravda, že akt přenese pravomocí je veliký výdobytek Ruského parlamentu u výkonných aktů. Tam to je něco jiného, protože tam Evropský parlament nemá příležitost takovéhoto vstupu. Eh, já bych chtěl požádat Asosem, aby odpověděl třeba, že samozřejmě o meritu věci budeme diskutovat a o tom, eh, o toho, ještě si požádat kolegy, aby nám sekretariat také pomohl, aby zhrnul ty nejdůležitější body ze všech hm, těch podnětů, které jsme obdrželi, abychom připravili na 2. prosince v pondělí eh, základ pro diskuzi, protože tam se budeme zabývat jednotlivými aspekty tím, co diskutujeme, no co je pro nás k diskuzi o aktech přenesené pravomoci. Děkuji, pane předsedo, za to, že mi znovu dáváte příležitost vyjasnit pár bodů. Pravděpodobně jsem to neudělal při svém prvním příspěvku, takže se o to pokusím znovu. První věc kterou musíme vyjasnit a myslím si, že v tom budeme souhlasit. Základní akta jsou základní akta a tak je to míněno. Tečka. Je to eh, legislativní dokument, ale závazný. Nediskutujeme tady něco proti eh, existenci základního aktu, ale o čem diskutujeme eh, je, jsou oblasti, kde jsou detaily, které nejsou obsaženy v základním, základních aktech a ty musí být vyjasněny. Dnes poprvé, je to poprvé, kdy skupina odborníků diskutuje o konsolidované verzi aktu přenesené, návrhu akte přenesené pravomoci. Mm, mm, mm, myslím si, že se bude eh, v 20 setkání, budou to různé eh, články, je to zatím ve stádiu návrhu a je jasné, že když máte eh, návrh ehm, pro diskuzi, tak tady budou určitě oblasti, kde budete muset věci vyjasnit, oblasti, kde je budeme muset tak uspůsobit. A dnešní text je text, který byl ehm, uspůsoben, ale budou tady oblasti, v kterých budeme mít problémy a budeme muset uspůsobovat ještě dále. A samozřejmě, že zase budou oblasti, kde text zůstane tak, jak je, protože doufáme, jsme přesvědčeni o tom, že budeme schopni přesvědčit ostatní, že v tom je určitá logika, že věci budeme dělat tak či onak. Ale znovu opakuji, že toto není eh, úkol nebo práce, která spočívá v tom, že se budou měnit základní akta. My nemáme úmysl dělat něco v tomto směru. Předtím jste se zmínili o jedné věci a zeptali jste se, jestli se vy budete plně účastnit eh, práce této skupiny. Opakuji znovu, že toto je skupina odborníků, ehm, která bude diskutovat. A ve skupině odborníků, kde se podou diskuze, budou, složi, budou eh, experti z členských států, eh, kteří dostanou informaci v nejrůznějších stádiích ehm, ehm, toho návrhu, jak bude existovat tady jako návrh. Vy dostanete všichni stejnou informaci ve stejný čas. Oni budou mít eh, právo eh, hovořit, vaši zástupci, kteří tam budou, budou mít také právo eh, se vyjádřit. To znamená, vy budete rozhodovat o tom, kdo budou tito zástupci, dva členové z parlamentu. A nejsme to my, ale my tady mluvíme opravdu o odbornicích, nemluvíme o členech parlamentu, mluvíme o odbornicích. A oni tam budou sedět, budou mít stejnou příležitost jako ostatní e, e, odborníci a budou moci vyjadřovat své obavy, pokud, tomu, pokud je budou mít. A myslím si, že už tady byly situace, kdy tak učinili. Takže co bude další e, stádium krok? Dalším krokem bude podívat se na to, jak diskuze proběhnou dnes o konzolidované verzi, jak jaké budou přesně oblasti, kde existují nějaké závažné body nebo kde bude zapotřebí věci vyjasnit. A pak budeme mít další setkání s skupinou odborníků a podíváme se, na, jak jsme pokračili eh, v rámci tohoto konzolidovaného textu. A myslím si, že v tomto procesu, procesu, kdy už byly učiněny změny a kdy už se konaly diskuse a kdy, diskuse, kdy se budou ještě věci vyjasňovat, tak opravdu doufáme, že se dopracujeme k tomu, že věci vyjasníme. A ehm, ještě Myslím, že jsem, jsem zodpověděl na většinu otázek. Ehm, to, co otázka George Lyona, já to nevím, myslím, že to je otázka pro členské státy a ne eh, pro zástupce komise, ale vím, že když se podíváte na detaily, eh, tak jsou tady um, specifické záležitosti v akte přenesené um, pravomoci, které se týkají pouze některých členských států a ne jiných. A během diskusí musíme udělat jednu věc, a to je také naší zodpovědností. Musíme se postarat o to, jestli ta vyjasnění, která jsme poskytli, a e, změny, jestli se týkají e, těchto e, diskusí. A e, chtěl bych ještě zopakovat, že e, Mm, ten proces není ukončen, stále pokračuje a někdy mám dojem, jako kdybychom už měli konečný text, o kterém se eh, rozhodlo a který už je hotov k hlasování. Grazie, ehm, Tasso si Děkuji Tasosi Hanětosovi. A chtěl bych ještě upřesnit, že osoba, která reprezentuje, nebo expert, který ji reprezentuje parlament, nemá politický mandát a nemá ani možnost zasáhnout nemůže zasahovat, protože nemá politický mandát. Pokud jedná, je to eh, za jakým jménem, za jakou politickou skupinu. Eh, takže jen může referovat kolegiu koordinátorů a my potom společně můžeme ve výboru diskutovat o tom, co učinit. My nemáme takového zpravodaje, který by měl mandát. To je ta delikátní část. Ano, členské státy mají expertní skupiny, osobnosti, které mohou mnohem účinněji než Evropský parlament, tak to vyslat. My máme sekretariát, který se skládá z, z hrdiných spolupracovníků, nicméně jejich omezený počet oproti těm eh, expertům, které může mít každý členský stát, to je samozřejmě. A právě proto nechceme, aby komise ztrácela čas. Pokud eh, komise ale zjistí, že jsme odmítli že jsme prostě odmítli ty akty přinesené pravomoci, tak je velice důležité to, o čem diskutujeme teď, protože ten text, o kterém 20 ministrů hovoří a tento text ukáže, a my jsme ty texty četli, že ty texty přesahují mandát. Přesahují onen mandát a o tom budeme diskutovat eh, příští týden v pondělí 2. prosince. Ještě George Klein žádalo slovo, prosím. Musím říct, že jsem trošku zmaten eh, celou touto otázkou našeho zastoupení eh, v celém procesu vyjednávání akt přenesené pravomoci. Mm, eh, já jsem měl dojem na začátku a ten dojem jsem eh, nabil, že my nebudeme mít možnost hovořit eh, na těchto setkáních. A teď zástupce Velké Británie řekl, že ano, že eh, parlament měl možnost, mu bylo dovoleno hovořit a kolega z komise to nepotvrzuje. Já si nepamatuju, že by koordinátoři tady říkali, že nebudeme mít možnost Eh, pohovořit na těchto setkáních. Eh, možná, nevím, jestli si to pamatuji správně, tedy otázka zní, jestli rozhodnutí, které učiníme o tom, jestli smíme hovořit nebo ne, a Myslím si, že bychom měli mít alespoň se dorozhodnout mezi koordinátory, jestli budeme mít tuto možnost a jaké budou okolnosti, za kterých jim dáme tento mandát hovořit. Protože jinak ty obavy, které máme, nebudou nadneseny a Pak to může být text na stole, kde nevím, jestli to bude politická dohoda. My, myslím si, že bychom měli mít možnost eh, říct, že tento text eh, zdá se neodráží naše postoje naší politické skupiny a že nejsou výsledkem toho, co jsme politicky vyjednali. Takže eh, musíme si vyjasnit, kdo bude mít pověření eh, eh, dát našemu sekretariátu mandát hovořit na těchto setkání. Protože já jsem byl trošku zmaten. Nevím, jestli ti to lidé měli možnost hovořit nebo ne. Zdá se jasné z toho, co jsme slyšeli, že ti dva mají možnost mluvit a teď je otázka, jestli dostaneme pověření nebo ne. V tomto musíme učinit si jasno. Ehm, Děkuji, Georgi. Abychom si to vyjasnili mezi sebou, expert ze strany sekretariátu, který se bude účastnit jako pozorovatel, nemůže, opakuji, nemůže hovořit, protože nemá politický mandát, nemůže tam jednat. Já jsem to Tasosovi řekl, já jsem ho samozřejmě informoval. Ano, neformálně tam mluvit může, ale nemá mandát k tomu, aby reprezentoval svým projevem uh, E, náš výbor. Možná v budoucnosti, protože se bude diskutovat o tom textu Zajer, takže možná v budoucnosti zde bude příležitost k tomu, aby e, parlament se rozhodl, že bude jmenovat zpravodaje pro aktiv přenesené pravomoci, ale v současném kontextu tato možnost neexistuje. My můžeme jen přijímat informace, následně o nich politicky diskutovat mezi námi, ale ten expert ze sekretariátu není poslanec, nebo ten poslanec, který tam přijde, není reprezentant. Je to jen člověk, který tam přijde, bere na vědomí, eh, bude referovat o tom, jaká rozhodnutí byla přijata, ale nemá mandát o tom, aby jednal o podstatě věci. Ten proces je velice delikátní a komise musí nad tím eh, bděle bdít, aby eh, rozhodnutí byla správným způsobem Ehm, aby tyto akty přenesené pravomoci správným způsobem reflektovaly eh, všechny eh, všechny tyto prvky, protože to je 20 ministrů, které má své experty eh, a Eh, my jsme vyjádřili také naše, eh, naše obavy, takže teď se připravíme na diskuzi o meritu věci. 2. prosince o tom budeme hovořit, diskutovat. A 9. prosince koordinátoři stále za zavřenými dveřmi o tom budou hovořit s panem komisařem a následně budeme mít tedy všechny možnosti ne na to, abychom napravili to, co je zapotřebí v těch prvních eh, aktech přenesené pravomoci, ale abychom si vytvořili naší strategii monitorování, u aktů v přenesené pravomoci, aby nevznikaly problémy tohoto typu, které nyní vznikaly v těchto prvních návrzích eh, aktů v přenesené pravomoci. Ještě Jim, prosím. Ano, je tu ještě další část, jak jsem pochopil. Všichni víme, eh, Eh, jak, kde, eh, jaká je časové eh, osa 26. listopad, pár týdnů jenom do Vánoc, ale já jsem pochopil, že neobdržíme tato akta přenesené pravomoci do před 13. březnem příštího roku. Aspoň takto jsem to pochopil, když jsme o tom mluvili. Pokud tomu tak bude, tak eh, budeme mít jedno setkání výboru a jedno zasedání ve Štrasburku, eh, kdy se tímto budeme moci zabývat. To, zdá se mi, není moc času. A Pravděpodobně to je něco, o čem budeme později dnes ještě diskutovat, ale myslím si, že opravdu bychom měli vědět, eh, že je dostatek času, protože nezapomeňte, že eh, lidé budou eh, pracovat na řadě jiných věcí v této fázi a já si myslím, že máme zodpovědnost, měli bychom vědět, jaká je naše zodpovědnost a měli bychom vědět, jaká časová osa tady existuje, jak se, jaký máme čas, tím se tím budeme zabývat. Poděkovat Jimovi, protože tímto mi poskytuje příležitost upřesnit, jak se bude postupovat. V březnu se bude přijímat akt v přenesené pravomoci eh, ze strany komisařů. A kolegium komisařů tedy bude formálně přijímat, oficiálně přijímat eh, akt přenesené pravomoci. A v té chvíli my nemůžeme dělat nic, kromě toho, že budeme hlasovat proti nebo pro tu práci musíme vykonat do té doby, nyní. A také na té další schůzi eh, v pondělí, až budeme mít tedy nové texty, nové návrhy, a tam můžeme vykonávat eh, naše návrhy, při, eh, přicházet s našimi poznámkami, abychom ovlivnili tu formu aktu přenesené pravomoci. pravomoci. V březnu už je konec, tam se můžeme hlasovat proti. Pokud ten finální text který bude přijatý kolegiem komisařů, by nás nenaplnil spokojeností, tak budeme hlasovat proti. Tu práci musíme odvést v tyto týdny a snažit se změnit tyto prvotní návrhy, a už jsme to říkali, říkala jsem ta se svojí, protože se skutečně jedná o, o prvotní návrhy, přijdou další. Hovoří se o návrhu, který má přijít, jako dalším návrhu, který má přijít ještě před Vánocemi, uvidíme, co bude obsahovat. Sekretariát nám pomůže také možná tím, že nám nebude posílat jednotlivé texty, ale spíše souhrny toho, kde se nacházejí kritické prvky, na které se mají poslanci zaměřit. A tady doufáme, že se nám ještě před přijetím toho aktu toto podaří změnit. V březnu už je eh, konec hry, tam už nebudeme dělat nic jiného, než hlasovat pro či proti. Je to jasné? George? Ano, já jsem pochopil, že v měsících, které zbývají ještě do března, to je doba, kdy budeme muset zajistit, že se vyslechne náš hlas. A já si myslím, že to je právě zásadní eh, bod, aby naši eh, odborníci měli možnost vyjádřit obavy eh, těchto návrhů. Takže není možné říct, že jim nedáme politický mandát, aby řekli, tady máme nějaké námitky a proto musíte opravit text. Eh, do subito la parola a Gniu, però... Eh, Dám slovo Gniu. Ale rád bych ještě se řekl Georgeovi. My můžeme působit tak, můžeme žádat, aby nám expert co možná nejdříve referoval, eh, kde došlo k nějakému eh, rozdílu. Například ovce a kozy, o tom se hovořilo na plánním zasedání. My jsme došli k politické dohodě, že pomoc eh, nebo ty, ty finanční prostředky eh, se budou týkat jen tedy eh, samic. A tam může náš expert o tom hovořit, ale nemůže hovořit s tím, že má politický mandát a, něco zvrátit. On musí nejdříve se vrátit sem zpátky do výboru, hovořit v rámci zasedání koordinátoru nebo celého výboru a pak se tím budeme zabývat a pak můžeme říci, že my jsme proti takovéto interpretaci. Ale nemůže diskutovat nebo vyjednávat s národními experty. To je jen zaměstnanec našeho sekretariátu, což samozřejmě může poukázat na určité rozdíly, ale ten člověk nemůže se zabývat meritem věci, nemůže tam vyjednávat. Právě proto si musíme vytvořit takovou strategii, abychom byli okamžitě informovaní a abychom pak mohli učinit politické rozhodnutí a sdělit vám, pokud to nezměníte, budeme hlasovat proti. Myslím si, že diskuse, kterou právě vedeme, je je zásadní a měl by se vyslechnout každý, kdo chce prostorovat proces toho, jak v EU funguje. Tady totiž máme zkušené lidi, vy, George Lyon, pánové z komise, kteří stále se nemohou dohodnout na tom, kdo může co kdy říct a kdo má jaké pravomoce. Jistě, že mm, výbor zemědělský v Evropském parlamentu, pokud se dopracuje k nějakému rozhodnutí, tak může delegovat vlastní sekretariát, aby pohovořil jeho jménem na setkání eh, eh, komise. Samozřejmě má pravomoce to udělat. A skutečnost, že se o tom diskutuje, je opravdu velmi zvláštní. Děkuji. <laughs> My friend, uh, no, let me, je, je molto importante. Ne, toto téma je opravdu velice důležité, eh, Je to tak důležité, a vidíme to i na tom, že i v jiném výboru se diskutuje o tom, jak se zachovat eh, v případě aktu přenesené pravomoci. I kolega Sajer se tím zabývá a v této zprávě hovoří právě o tom, jak může Evropský parlament jednat, jednat lépe prostřednictvím aktů přinesené pravomoci. A tento text eh, obsahuje návrh, abychom měli zpravodaje eh, pro akty v přenesené pravomoci. A je možné, že pak eh, může dojít k tomu, že pak všichni poslanci z našeho výboru budou se zabývat akty v přenesené pravomoci. Loni 2000. Těch aktů bude spousta. Máme čtyři legislativní témata to bude takový 10-12, alespoň 10-12 aktů v přenesené pravomoci a my my se každým nemůžeme zabývat tak, jako by to byl nový um, zákonodárný text. Je to prostě nový eh, text, který je zapotřebí probrat a proto v klidu musíme vybudovat kontrolní monitorovací mechanismus tak, eh, že v případě určitého eh, varování, že dojde i hned k politickému rozhodnutí. To je nástroj, kterým my eh, my se snažíme plnit tu strategii, protože poprvé se ocitáme v této situaci a chtěl bych to ještě zopakovat, že akt přenesené pravomoci je užitečný, nám pomáhá, protože my ho můžeme zamítnout a nic se nestane. Komise ho prostě musí přepsat na základě, který my eh, budeme eh, indikovat jako důvodem, jako důvod k tomu zamítnutí. Takže já bych nerad, eh, aby se to zveličovalo. Je eh, zapotřebí, abychom opravili ty akty přenesené pravomoci eh, ve stavu návrhu aby každý mohl vyslovit svůj názor. To uděláme na tom zasedání 2. prosince. Pokud to nebude stačit, budeme se tím zabývat i dále v souvislosti s jednotlivými akty přenesené pravomoci. A pak bude následovat přijetí v kolegiu komisařů, jak už jsem říkal v březnu. A pak nám tedy pošlou zpátky finální texty těch aktů přenesené pravomoci a pak buď nás budou uspokojovat, a nebo tam ještě budeme mít rozdílné názory a podle toho na plenárním zasedání buď budeme hlasovat pro, anebo proti. Jim, ještě Jime, prosím. Myslím si, že se na toto musíme podívat na, na složení expertů Myslím si, že když komise mluví o odbornicích, tohle jsme zažili během trilogu, přijeli na trilog, eh, každý různý odstavec na každou otázku, o každou zase se mluvilo a oni tam měli takovou skupinu expertů. My v našem eh, výboru eh, máme vynikající lidi, ale nejsou to odborníci na tomto poli. Takže to jsou odborníci, kteří se všichni dají dohromady a jsou to odborníci a příležitostně nám třeba řeknou, můžete udělat udělat tohle nebo tohle, nebo můžete udělat zase něco jiného. A já si myslím, že eh, o tom právě diskutujeme a myslím, že se musíme dát hlavy dohromady a nějakým způsobem eh, popřemýšlet, jak se eh, s touto otázkou srovnáme. Neříkám, že to, co komise dělá, je špatně, protože některé věci eh, mohou se posunout kupředu a mohou být opravdu eh, eh, rozumné. Ehm, jenom je nemůžete ehm, ehm, realizovat tímto způsobem. Takže tady musíme si ponechat určitou flexibilitu při naší práci, ale myslím, že to je problém. Musíme se tomu věnovat, říct si, jaká je naše zodpovědnost, musí se tomu věnovat koordinátoři a Ehm, my nejsme ehm, ochotní rozpoznat, jaké jsou eh, problémy. Já si myslím, že bychom měli k tomu přistoupit konstruktivním způsobem, ale komise musí také pochopit, že ehm, tady máme svou roli a musíme si uvědomit, jak tu roli budeme hrát. A také dokonce myslím, obávám, že je tady oblast takování důvěrnosti v této oblasti a mám já si mm, mám trošku pochyby, jestli toto bude součástí celého procesu. Děkuji, Jim. Myslím, že toto téma už jsme dostatečně rozpitvali. Příští týden nám sekretariát eh, poskytne seznam bodů, eh, ve kterých jsme si všimli nějaké nesrovnalosti a budeme mít eh, také text o té skupině 20 ministrů. A Eh, následně se bude eh, hovořit na eh, schůzi ze, za zavřenými dveřmi s panem komisařem z DG Agri. A všem děkuji za účast této diskuzi. Půjdeme dál na bod číslo 11. To je šlechtění rostlin. Jaké jsou možnosti zvýšení kvality a produkce? 5. listopadu na posledním zasedání eh, se konalo, eh, konalo slyšení k tomuto tématu zaměřem na zvýšení kvality a produkce v ušlechtění rostlin. A my jsme se rozhodli, že podpoříme eh, zprávu paní zpravodajky Marit Polsen, která nám předloží nyní svoji zprávu o tomto tématu. Ten, tato zpráva z vlastní iniciativy bere v úvahu budoucí výzvy zemědělského sektoru, zejména pak eh, šlechtění rostlin a myšlenku toho, jak eh, se stejným množstvím přírodních zdrojů uživit narůstající počet eh, obyvatel a se stejným množstvím energie. Takže se zaměří na výzkum, genetické šlechtění, ehm, rozmanitost genetickou a další faktory, které ovlivňují výnos eh, našeho zemědělství. Předávám slovo paní Polsen a začínáme sbírat eh, jména na eh, řečnický seznam. Prosím, Marit. Tak, herr ordförande. Och jag ska vänta lite så ni får hörlurarna på er. Tak, já vám dám chviličku, abyste se nasadili sluchátka. Děkuji. Chtěla bych nastínit celé pozadí eh, tohoto eh, návrhu usnesení Evropského parlamentu. Učiním tak stručně, protože eh, jsme si všichni vědomi situace, před kterou stojíme. Musíme prostě eh, zvýšit mm, eh, mm, eh, výrobu potravin o 70% v období za mm, příštích 30 let. A víme, že nebudeme schopni navýšit zdroje více obdělávatelné půdy. Tady je země je voda, kterou vodní zdroje, které se zmenšují, které se pomalu vytrácejí, takže toto je situace, ve které se nacházíme dále. Z globálního hlediska. úroveň výnosu eh, z eh, plodin eh, poklesává možná, že tady hovoříme o takovém srovnávání se, ale ono to jde dolů a e, už to e, se nezvyšuje, e, tedy tyto výnosy, tak jako tomu bylo za poslední století. Když se podíváme na informace, které máme k dispozici, tak eh, vidíme, eh, že eh, genetická rozmanitost poklesla o 75 v, mezi zemědělskými plodinami za posledních půl století. A to je něco, co myslím je skutečným zdrojem našich obav. Diskutovali jsme velmi dlouze o tom, eh, eh, jak k tomu musíme eh, přistupovat v Evropě a proč ty rozdíly existují mezi Jižní Evropou, Severní Evropou, ehm, pobřežními ehm, oblastmi, ehm, vnitrozemskými oblastmi. A to znamená, že nepotřebujeme větší rozmanitost v Evropě, tak abychom mohli navýšit výnosy z plodin, ale také abychom zachovali kulturní tradiční způsoby života a e, způsobu vedení zemědělství v venkovských oblastech. Tato rozmanitost je důležitá. Ovšem, v současné době e, tady oblast šlechtění e, rostlin je dominována šesti velkými nadnárodními společnostmi. A Tyto nadnárodní společnosti mají neproporční pravomoce v tomto v oblasti eh, eh, zemědělství ehm, a já bych eh, si přála, aby Evropa toto zvrátila a vzala jim tyto pravomoce, aby si je ponechala pro sebe protože tyto velké nadnárodní podniky Ehm, nepoužívají technik jako ehm, eh, GMO, eh, aby zlepšili eh, výnosy, aby zlepšili mm, úroveň živin a podobně. Ne, spíše naopak. Ehm, oni GMO využívají k tomu, aby uspůsobili plodiny pro užívání svých vlastních chemických látek, které používají v zemědělství. To znamená, oni bojují jenom proto, aby získali vlastní, aby se dopracovali k vlastním profitu. Ale když se jen podívám, díváte jen na vlastní zisky, tak eh, kdo se pak eh, bude starat o to, jak eh, bude naše planeta a co budou ehm, lidé na této planetě potřebovat. Mm, když se podíváme na technický vývoj za posledních 10-15 let, tak vidíme, že tady je velká rozmanitost technických možností, které máme k dispozici. A Eh, bude to podobné technik, srovnatelné s technikami GMO, které jsou eh, obsahem legislativní ustanovení EU, ale nejsou zapracovány do současných nařízení. Eh, nejsou součástí pole působnosti těchto nařízení a mohou být používány jiným způsobem. A když se se podíváme na naše eh, plodiny eh, eh, nebo se podíváme na pěstění a podíváme se na techniky, které byly použity tak, aby se mm, vyvinuly, tak Teď tady máme, jak jsem řekla, všechny tyto technické možnosti, jsou tu nové techniky, ty nové techniky jsou vlastně starými a proto teď musíme vyzvat komisi, aby Eh, udělala takový přeskum, aby se eh, rozjela globální diskuze o tom, eh, kde si stojíme teď jaké jsou naše potřeby a jak mm, se pokryjeme tyto potřeby. Takže jsem se chtěla jen pokusit položit co nejvíce inteligentních otázek, jak jen bylo možno. Uh, tímto svým návrhem. Ovšem, nemohu říct, že jsem e, zodpověděla tyto otázky ve svém návrhu, protože e, si, ale přesto si myslím, že abychom mohli přijít s odpověďmi, tak nejprve musíme přijít e, s dobře zváženými, inteligentními otázkami. A upřímně řečeno, záleží na nás, na nás tady ve výboru pro zemědělství v Evropském parlamentu, kteří máme morální zodpovědnost. Eh, je to, mm, my neseme zodpovědnost a eh, my musíme začít ehm, stavět se těmto obrovským výzvám které se týkají lidstva jako takového, protože naše zemědělská politika je politika EU a e, není to jenom národní politika nebo jenom ve velmi omezeném e, rozměru. A musíme se podívat na to, kde máme zdroje v současné době a e, jak se posuneme do budoucna. Toto je výzva, která, které se nemůžeme vyhnout. Je to výzva, to znamená, že musíme navýšit výrobu potravin a sice obrovská množství. A to ve světě, kde zdroje eh, se pomalu vytrácí. A teď to ponechám na vás, protože eh, si musíme vzájemně pomáhat, eh, tak abychom přicházeli s dobrými otázkami. Děkuji, Marit. Zahájíme diskuzi. Čtyři kolegové se nám zapsali. Pan Kalinovský jako první. Děkuji pane předsedající. Bardzo děkuji, paní posel, za bardzo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tuto zajímavou zprávu. Je zajímavá proto, že téma, kterým se zabývá, je dosti zrušující. Jak zajistit dodávky potravin až 80 narosté populace, možná ještě o víc. Eh, záleží, jak to bude vypadat. To nezáleží na věcech, které bychom byli schopni ovlivnit. Eh, to se týká tedy takových aspektů jako zemědělské půdy, eh, množství vody. To všechno jsou klíčové prvky, které třeba zvažovat. A výzvou je pro nás věda, vědecký výzkum a jeho implementace. Máme také paralelní cíle zachování biodiverzity a životního prostředí. Já mám ještě jeden dotaz k bodu 6 této zprávy, kde píšete, že bychom měli být otevření mm, dostupným technologiím Máte na mysli například genetické inženýrství? To mi není úplně jasné. Já si myslím, že bychom neměli zavírat oči před vědeckým výzkumem, ale také bychom měli zajistit, že nové technologie budou schopny koexistovat tak, abychom mohli chránit biologickou rozmanitost. Pak je to za druhé monopolní eh, postavení velkých eh, nadnárodních podniků. To je pravda. Ale šlechtění nových druhů je velmi nákladná věc. A z toho také plyné stanovisko podniků. tento fakt má tedy svá pozitiva i negativa. A měli bychom se tedy zaměřit na to, abychom našli finanční nástroje, které by dlouhodobě umožnily podporu naší evropské vědy i na úrovni těchto podniků. Je pravda, že velké podniky tu jsou, Eh, to je prostě fakt. Ale měli bychom najít finanční prostředky na to, abychom pomáhali malým nebo menším podnikům v této věci. Děkuji paní Kalinovsky, paní Lebrun a potom Kapula Santos. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat Marie Polsen eh, k takto vynikajícímu souhrnu toho, jak to vypadá se zemědělství v Evropě a po celém světě. Je to téměř vyčerpávající souhrn. Já jsem velice ocenila zejména to, že předešla eh, dogmatismu, které, který se mm, někdy vytváří eh, v těchto oblastech a poško, poškozuje jak analýzu, tak reflexi a tedy i kvalitu eh, finálního návrhu. V tomto ohledu mi připadá velice zajímavé v její zprávě že má za to, že vy máte za to, paní Polsen, že zapotřebí zdůraznit eh, to, že zapotřebí, aby vznikaly nové druhy, protože zapotřebí eh, přemýšlet o potřebách celého světa, je zapotřebí přemýšlet o možných změnách eh, klimatu, změnách ve výskytu škůdců a podobně takže berete v úvahu i celkové prostředí. A tedy hovoříte o potřebě nových druhů a také na druhé straně hovoříte o jiné potřebě a to je zachování genetického bohatství a zejména zachování druhů, které jsou místní či regionální. A to je pro mě velice citlivá otázka, jak asi víte. Ano, jedná se o tradiční eh, druhy, mm, je, je to taková anekdota, kterou bych chtěla říci, že často se vy, vy, e, vybírá mezi tím, zda podpoříme rozvoj anebo zachováním a zhodnocením těch tradičních druhů. A v tomto příležitosti, při této příležitosti jsou obě dvě tyto e, orientace e, postaveny na stejnou úroveň. Je to málo kdy, málo kdy se setkáváme s takto mm, postaveným textem je zapotřebí, abychom si vytvořili ambiciozní eh, strategie zaměřené na rostlinné druhy a je zapotřebí, abychom také zdůrazňovali diverzitu eh, aktérů. Nepochybně je zapotřebí se zaměřit na eh, obiloviny. Některé podniky, my teď nemusíme o tom hovořit, protože oni sami o tom hovoří, měli bychom také mít na paměti, že to jsou i malá výzkumná centra, která jsou velice kvalitní v Evropě a zásadní je to, aby měly tyto mal, tato malá centra také nástroje, která jim budou umožňovat, aby dobře konala svou práci. A mnozí již o tom hovořili, že je důležité to, aby eh, tato práce eh, byla dlouhodobého rázu, hm, trvala třeba desetiletí, což často nebývá zvykem. Eh, takže tento text je pro nás dobrý, dobrým eh, výchozím textem. Myslím, že bychom měli ještě o kus dál a to v tom smyslu, eh, že tedy tato zpráva zatím je takovým zhodnocením situace a my bychom měli tedy otevřít dveře dalším návrhům, které mohou přijít. Děkuji, Janě. Slovo má Luis Capula Santos a potom Agnu. Já bych rovně chtěl poblahopřání paní zpravodajce Polsen za práci, kterou odvedla. Myslím si, že se tady zhostila problému, který je problém, kterému se nevyhneme ani v politické debatě, zejména s ohledem na další mandát, kde parlament evropský se bude zabývat tímto tématem obě, takže je to opět skutečně věc, které se nevyhneme. A chci říct, že jedna z těch věcí, kterým se nevyhneme v této oblasti, je otázka biotechnologie. Paní Polsen se jí pečlivě vyhýbá, ale je to debata, ve které nesmíme mít ani předsudky, ani žádná tabu. Musíme skutečně zanalizovat veškeré dimenze této problematiky. Já vím, že určité údaje, které tady existují, tak eh, nosí nás velice musí na nás být velké obavy. Například jsme ztratili 75 biodiverzity, což je skutečně velmi znepokojící. Tady v parlamentu někdo asi před měsícem eh, přednesl eh, takovou přednášku, podle které eh, dnes by v podstatě lidstvo potřebovalo plochu ve velikosti Afriky, aby se uživilo a dále by potřebovalo plochu ve velikosti Jižní Ameriky, aby mohli vyrábět maso. Takže když zohledníme limitace geografické naší planety a demokratický vývoj, tak skutečně čelíme problému, kde budeme muset skutečně vše dobře promyslet a nalézt řešení pro 21. století. Samozřejmě ta řešení budou muset se týkat eh, šlechtění rostlin a celé řady dalších řešení, které jsou prostě důležité pro to, abychom mohli pokročit. Toto je otázka která je velice dobře nadnesena zprávě paní Paulson, proto ji blahopřeji za práci, kterou odvedla. E, jsem si jistý, že tady skutečně vytvořila výstrahu a že v příštích dnech a měsících parlament tuto výstrahu vezme vážně a bude se snažit skutečně nalézt řešení, řešení pro ten problém, který bude skutečným problémem lidstva v příštích desetiletích. Přesně tak, děkuji. Eh, Agnew a pak Dorfman. Děkuji. Chtěl jsem poděkovat paní Polson eh, původně za to, že nadnesla tuto otázku, přestože eh, s ní nesouhlasím s jejími názory na tuto věc. Chtěl jsem pohovořit o skromném produktu brambory. Něco, co všichni jíme, všichni ze všech možných sociálních vrstev. Mohli byste říci, že je to invazivní druh v Evropě, protože byl objeven v Americe a byl sem přinesen, přivezen. A potom byl znovu objeven lidmi, kteří to v Irsku před 160-170 lety objevili. A e, do té míry, že půl milionu lidí v Irsku pak e, zemřelo, druhá polovina byla nucena opustit zemi, protože neměli e, dostatek jídla, byl vypukl hladomor. Ovšem, to bylo jsou tady odborní, byli tady odborníci, technici v té době, kteří eh, rozvinuli fungicity, kteří potom tady eh, eh, zabíjeli určité látky. Bohužel toto je velice persistentní patogenní látka a rychle by asi, rychle bychom mm, mm, mohli překonat řešení, se kterým přišli technici, protože se to objevilo po celé minulé století. A to, tedy plíseň, toto nenapadá, to znamená, že se to není možné je skladovat, je to skutečně eh, velmi závažný problém. A teď eh, docházíme do stádia, kdy pouze v vozovkách hm, máte možnost 19krát hm, hm, v jedné sezóně to postříkávat proti plísni a jak ubíhají roky, tak velké nadnárodní podniky, o kterých tady, které nemá ráda paní Polsen, eh, stále vyrábí více a více drahých roztoků, protože celá chemie se stává stále komplikovanějším a stále prohrávají tu tuto bitvu. Eh, teď 30 eh, mil od místa, kde eh, žijí, se nachází výzkumné středisko a tam nalezli řešení. Já jsem se na to šel podívat. A první věc, která mě překvapila, je, že vydali 25 tisíc liber na to, aby eh, tady vytvořili takové zátarasy, aby zastavili, zabránili aktivistům, kteří by přišli a zničili to, co oni objevili. A oni použili genetické, techniky genetického inženýringu, aby eh, našli gen, eh, který tedy to, co existuje v Jižní Americe, co vypadá jako taková malá kulička, je to vlastně brambora, která je rezistentní vůči eh, plísním. A byli schopni eh, vyextrahovat tento gen a přenést ho do eh, jedné z našich standardních odrůd brambor. Možná byste si řekli, že toto, že bychom tomu mohli tleskat, ale že to možná vyřeší problém, který má paní Polsen, protože nadnárodní podniky, které vydělávaly všechny tyto peníze a které které prodávaly postřiky proti plísním, plísním zjistil, že najednou nemají trh. Ale eh, Evropská unie eh, je naprosto eh, proti genetickému inženýringu. Nechtějí to dovolit přes skutečnost, že přichází s řešeními. Takže se teď nalezáme situaci, kdy jsme opravdu demotivováni, jako e, demotivujeme vědce, kteří přicházejí s možnými řešeními. Takže jak oni reagují? Oni budou pravděpodobně reagovat dvěma způsoby, buď půjdou do zahraničí, kde jejich práce bude oceněna, a nebo prostě vzdají e, tuto práci. Ale pravděpodobně neudělají jednu věc, neřeknou asi, aha, zelení aktivisté, s e, tím se nelíbí, co děláme, ale nevidíme, proč bychom se měli starat a hledat, snažit se nalézat nová řešení. Děkuji. Děkuji, Agňo. Herbert Dolfman a potom Martin Ošlí. Danke, Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že není pochyb o tom, že v rámci toho hodnocení či té otázky, jak v budoucnu chceme živit lidstvo na naší planetě v této otázce šlechtění hrostrin hraje ústřední úlohu. Někdy máme pocit, že pouze v naší moderní době kriticky hledíme na otázky šlechtění, ale tak tomu není. I v mudolosti se na to hledělo kriticky. Před více než 100 lety například panovala v Evropě víra, že není dobré používat štěpy eh, rostlina, že tehdy se jednalo o to, že se pomocí štěpu šlechtila viná réba a pak se říkalo, že kvůli tomu vznikla jakási choroba, která se šířila. Toto tvrzení pak bylo vyvráceno, ale není, není tedy pravda, že by dříve lidé nehleděli na šlechtění rostlin kriticky. Tak tomu není. vždycky byl takový dojem u lidí, že je to trošku něco jako čarodějná kuchyně, ono šlechtění. Vy, paní Paulson, tam píšete, že bychom se v Evropě měli nyní více zaměřit na šlechtění rostlin. Já nevím, já velmi zřídka souhlasím s kolegem z EGNU, ale tady se skutečně ptám, co proto vlastně činíme, proto abychom se více zaměřili za šlechtění, co proto činíme mimo to, že tady stěžujeme život šlechtitelům. Je pravda, že tady nějaká firma, která se věnuje oblasti šlechtění rostlin, o to více, pokud se týče o velkou firmu, tak oni samozřejmě chtějí, pokud něco náleznou, tak chtějí globálně toto prodávat a nechtěli, aby my v Evropské unii jako politici jsme jim říkali, co je správné a co ne. A od bodu 15 nám začíná ten veškerý populismus. Ti velcí, to jsou ti špatní a ty malé firmy, to jsou ty dobré, odkud máte toto tvrzení. Možná byste se měli podívat na zprávu Evropského parlamentu a podívat se na to, jak vlastně by vypadá struktura firm, které se věnují šlechtění rostlin v Evropě. To není těch pět velkých firm, to jsou tisíce malých šlechtitelů, kteří se věnují různým druhům rostlin. U velkých kultur jsou to velké firmy, ale pak tam máme celou řadu malých šlechtitelů které se věnují těm takzvaným méně důležitým kulturám, mám na mysli zejména ty veškeré odrůdy zeleniny a ovoce. A všechny tyto firmy se v Evropě pohybují částečně ve velice obtížném prostředí. A také nesouhlasím s tím, říká se to v bodě 20 velmi plakativně, že vůbec nedochází k vyšlechtění žádných nových odrůd. Podívejte se na nějaký časopis, který se věnuje zemědělství. Podívejte se na to, kolik druhů ročně vzniká. Jaký je tedy ten output šlechtění rostlin v Evropě a ve světě? Paní Paus, mě mi to líto, ale já musím tuto zprávu skritizovat relativně hodně, protože pokud něco píšeme a tvrdíme, tak se musíme podívat na skutečné údaje, podívat se na to, kdo přesně v této oblasti v Evropě pracuje, jaké jsou skutečné problémy, které tady v Evropě máme. Není možné paušálně tvrdit, že ti velcí jsou ti špatní, ničí nám biodiverzitu a že tě malé firmy jsou ty dobré. Tak jednoduché to není. Měli bychom se skutečně pokusit o nějaký komplexní pohled, podívat se skutečně na to, kdo v této oblasti v Evropě pracuje, jaký příspěvek, jaký jakým způsobem je můžeme podpořit a teprve v tomto případě můžeme pokročit v oblasti šlechtění v Evropě. Děkuji, Berte, těžko nesouhlasit s tím, co jsi říkala Martina Ošle a potom McIntyre. Martine. <clears throat> Já, Frau Paulsen, vielen Dank für den Bericht. Äh, sind einige Ansätze drin. Pani Paulsen, děkuji za zprávu. Je tam pár bodů, které můžeme eh, podpořit. Nemám nic proti výzkumu vůbec, ale eh, v oblasti výzkumu máme eh, problém. A to sice je to, že celý tento výzkum je dominován velmi silně těmi velkými, jak říkáme, a to, že to mají do určitého směru a není to ve smyslu obecného zájmu. To znamená, když se tak podíváme na to, co se dělo v posledních eh, letech. Ti, kteří provozují výzkum, jsou také financováni těmi, kteří pak tohoto výzkumu využívají. To může být dobrá věc, ale může se to také zvrátit eh, v jiném směru do určitých sektorů, kde se vydělávají pouze peníze. Takže předpokládáme, že v Evropě eh, určitě nemáme nedostatek těch, kteří by eh, měli zájem o další vývoj pšenice nebo kukuřice, ale v Evropě nemáme téměř hm, výzkum, který by se zabýval vlastně ořechů, protože to je tak malý sektor, že, ho, že nikoho nezajímá co do odbytu. Takže tady bychom měli mít silnější nezávislý výzkum. Ale ani bych nekladl tak velkou váhu na to, na tuto věc, protože tady je ten problém z 80% více vyrábět. Ehm, to nepovažuji za eh, reálné, aby se více vyrábělo tím, že se řekne, eh, ale že budeme více investovat do výzkumu. Když se podíváme eh, na to, co jsme měli za krizi v posledních letech. S tím vším, co po celém světě vyrábíme, eh, jsme schopni uživit 12 miliard eh, lidí. Za prvé je to problém distribuce a také toho, že eh, v Evropě, nejenom u nás, ale i celkově v západních státech se hodně toho vyhazuje, 50%, což je jasná skutečnost a v jiných zemích třeba neexistuje možnost správného skladování nebo není tam k dispozici do, řádná doprav, dopravní infrastruktura, to jsou naše klíčová témata. A pořád si stěžovat, stěžovat, jak to dělají někteří, teď eh, musíme zase přemýšlet o eh, gentechnice a pak budeme mít řešení. Ne, dovolte, to je pořád stará diskuze, ale podívejme se přeci na ten problém, který líčil pan Ignus Brambory. To je eh, problém monokultur a máme v mnoha oblastech problémy s monokulturami a to ví všichni, kdo začínají pracovat v zemědělství, že monokultury jsou vždycky velice náchylné a nemůžeme monokultury vylepšovat tím, že budeme říkat, že přejdeme trošku genové technice a pak se to všechno e, vylepší. Ne. E, musíme jít přesně v tom z e, toho směru musíme být zlepšovat také zdraví půdy, i když možná se to rozčilí pana Egnu. Ale Mm, tady se udělala řada chyb a není možné jenom říct, že přejdeme k nové technice a pak všechno bude eh, lepší. Dnes odpoledne ještě máme zprávu pana Silvestrise, který se bude zabývat osivy a mm, eh, myslím si, že k tomu určitě se zaujme stanovisko, řekneme si, v jakém směru budeme kráčet. Trošku mám starosti, musím upřímně říci, s mm, představem pana Silvestrise. Já si myslím, že právě se nevěnujeme těm problémům, které bychom se měli věnovat otázce rozmanitosti, ale že jdeme přesně v tom směru, který teď určují nebo kterými šly velké koncerny. Soustředují se na úzký segment trhu a um, otázka rozmanitosti, ta, uh, tu oni nepodporují tyto koncerny. Tady musíme my sami něco politicky udělat a je otázka, um, odkud e, tyto zdroje vzít. E, potřebujeme určitě odrůdy, které budou uspůsobeny klimatickým změnám. Um, to Nemůžeme jen tak vybavovat e, geny, to určitě bude potom optimalizační model průmyslu, ale přesně se musíme podívat, v jakém směru půjde pan Silvestri se svou zprávou. Otázka je, jestli budeme podporovat monopoly, jestli podpoříme ten e, směr, kterým jde výzkum, a nebo e, to bude směr, který půjde k diverzitě. Já se obávám, že přesně to, co bychom potřebovali, Ehm, když se podíváme na zprávu, kterou předložila komise, eh, to, co předložil pan Silvestr, tak se obávám, že tímto správným směrem nepůjdeme. Ne, tady ještě máme velký potenciál toto vylepšit. McIntyre, poi un... chiesto una... McIntyre a potom Albertes. McIntyre. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych ráda poděkovala paní Polsen za tuto zprávu opravdu ze srdce. Je to skutečně důležité téma. A velmi důležité je to, abychom navýšili jak kvalitu, tak výnos v Evropské unii. E, všimla jsem si, že hovoří o deseti letech, e, ve které trvá vyvnutí nového osiva. Co se týče vývoje trávy, nových druhů trav, tak je to 18 let. A opravdu ten proces musíme urychlit. Myslím tedy, že se musíme bedlivě podívat na to, jak urychlit šlechtitelské techniky. Musíme pochopit, co všechno nám může genetika umožnit a je velká škoda, že Evropská unie jako taková se zdá, že odepisuje jakoukoliv genetickou modifikaci předem. Myslím, že bychom měli být mnohem konkrétnější a mít mnohem větší pochopení celého tématu. A nejen prostě něco odepsat, e, celý postoj e, k geneticky modifikovaným organismům e, Vidím, že jsem se velice zajímal o zemědělství a mm, rostlinnou výrobu. Když se hovoří o výnos a zemědělskou produkci 18 eh, celkové hodnoty zemědělské produkce v Evropské unii pochází jen ze 3 eh, využívané orné půdy v EU. Takže to je eh, opravdu velice malá část pro zeleninu ovoce, a ovoce a zelenina mají velký prospěch pro eh, obyvatele EU. Také se hovoří o tom, že bychom mohli eh, omezit eh, dovoz ovoce zeleniny, kdybychom se na toto zaměřili více. Jsou to určité prvky ve zprávě, se kterými nesouhlasím. Některé už byly mm, zde pokryty eh, kolegy přede mnou a já si myslím, že bychom měli konkrétně se věnovat využití herbicidů, fungicidů, je celá řada chemikálií, které začínáme zakazovat v EU a přesto dovážíme ovoce zeleninu vyprodukované v jiných částech světa, kde tyto postřiky využívají. Takže my si svazujeme ruce, svazujeme eh, ruce našich producentů. A stavíme do velké nevýhody. A přitom hodně dovážíme to jsou tedy věci, na které bychom se měli zaměřit, když hovoříme o zvýšení kvality a výnosu. A nemyslím, že by bylo úplně užitečné jen zaútočit na velké podniky. Není pochyb o tom, že se hodně práce odehrává i v malých podnicích, zejména u nás, mohu říci v, naš, v naší zemi, v našem regionu. A ráda bych eh, eh, viděla vyváženější eh, postup eh, v této oblasti té zprávě. Ale děkuji paní Polsen, že se tímto tématem zabývala, že ji přednesla a těším se na to, že budu moci předložit některé pozměňovací návrhy. Děkuji, paní McIntyre. Des a potom Danten. Des nejdřív. Děkuji mnohokrát. A děkuji mnohokrát paní Paulsen za návrh zprávy, který předložila. Eh, a tento návrh jistě zavdá podnět k velmi zajímavým diskusím a nakonec doufám, se shodneme na společné linii. Já jsem se přihlásil kvůli kolegovi Martinovi Hojslingovi, protože pokud jsem správně pochopil to, co on řekl, tak příčina plísně, bramborové plísně jsou monokultury. Ale já jsem se chtěla Martina tady zeptat, zda v obci kde se pěstuje pouze málo brambor, v podstatě pro vlastní potřebu na 0,1 či 0,2 hektarech. My jsme měli 0,3 hektaru a my jsme všichni měli problém s bramborovou písní. Já se tedy ptám, je to již monokultura, když člověk obhospodařuje 0,3 hektaru a má eh, bramborovou plíseň na svých bramborách. Ale co mě zajímá, je toto. Proč biozemědělci, když pěstují prambory, používají měč, což je těžký kov, jak jsme se tehdy dozvěděli v rámci eh, legislativy o ochraně rozdin. Mnozí se na nás obraceli s tím, že nemáme zakazovat měč. Takže problém s bramborovou plísní mají očividně i biozemědělci. Také není možné to neustále házet do takové té koleje, že pouze monokultury jsou příčinou problémů. To bychom si museli nejdříve nadefinovat, co ta monokultura vlastně je. Stejný problém mám s nadnárodními koncerny. Pokud, jak se to tady již stalo, zemědělský výzkum se vyhání z Evropy, tak prostě ty vědci jdou někam jinam. A podívejte se na to, kde, eh, na jaké, v jaké části světa lidé získávají co nej, těch nejvíc novinových cen za výzkum v Evropě. To není. A není k nadnárodním koncernům. Já jsem třeba velice spokojený, když si od národního koncernu Volkswagen koupím auto je velmi šetrné vůči spotřebiteli. Já si nemohu dovolit koupit si auto od ehm, výrobce v Alsasku, což je velice malý řemeslný podnik, protože to auto by mě přišlo tak na půl milionu. To si prostě nemohu dovolit. Takže já si mohu dovolit auto od nadnárodního koncernu. Děkuji, Michel Danten. Já si prostě myslím, když se hovoří o menší výrobě, a menších eh, podnicích, kolegové eh, z Alsaska, eh, kolega Des, by o tom mohli něco říct, oni o tom vědí hodně. Co se týče šlechtění rostlin, zemědělství, evropského zemědělství, jsme dosáhli dobré produktivity za posledních 70 eh, let. Je to také oblast, ve které eh, s ohledem na stravování nebo potravin už není eh, zapotřebí obav ze strany našich občanů, ale bohužel z pohledu ekonomického tu jsou určité, určitá témata, která mnohé osoby zajímají. Čím se máme zabývat? My například eh, oteplováním klimatu, eh, tepelnými šoky. My potřebujeme z tohoto důvodu mít výzkum, výzkum zaměřený na jednotlivé odrůdy. Co všechno to může způsobit? Já myslím, že bychom neměli brzdit tento výzkum, eh, především základní výzkum této oblasti Eh, následně se jedná o to, jak tento výsledek výzkumu bude využit. To už je politická záležitost. My bychom se měli zabývat také tím, že všichni eh, výzkumníci by měli mít přístup ke, eh, k široké škále nyní přístupného genetického materiálu. A to proto, abychom předešli tomu, že zejména biodiverzita, která vytváří obrovský potenciál genů, aby byla eh, v rukou jedněch či druhých a nebyla tedy otevřena pro další. Eh, ano, hovořilo se o opravdu důležitých velkých otázkách. Já sami paní Stradiku můžu eh, souhlasit ale pak je tu bod 14 a 16, které jsou opravdu poněkud omezující. My v Evropě máme výzkumný sektor, který se zabývá jednotlivými varietami, ale přitom nespadá pod jednotlivé nadnárodní firmy a e, přitom e, má svůj obchodní e, profit, obchodní obrat. Například e, exportace variet e, u semen byly ekvivalentem 21 Airbusů v naší zemi. Eh, exportovat 21 Airbusů, eh, to je velký výzkum, eh, pardon, to je velký výsledek a v této, v této souvislosti je to je velký výsledek výzkumu. To jsou věci, které musíme zvažovat nejen s ohledem na Evropskou unii, ale na celý svět. Evropský výzkum se musí dlouhodobě vyvíjet, protože Jinak zítra se staneme rukojmím nějaké americké eh, podnikatelské skupiny. A proto bychom ze všech si měli podporovat eh, osivový eh, průmysl a výzkum v Evropské unii. Děkuji, Micheli. Agňu a potom Martin. Agňu, prosím. Předsedo, děkuji za to, že mám znovu příležitost vrátit se k tomu, co říkal eh, Martin o oné plísni eh, bramborové. To je spojeno s tím, co on eh, nazývá monokulturou. A mohu ujistit, že brambory nejsou pěnostovány jako monokultura ve Velké Británii. Většina lidí, kteří pěstují brambory ve Velké Británii, je mají od po 6 šest let odstupem a ne kvůli plísni bramborové. Dělají to, protože tady existuje kořenová, nebo tady tady existuje nemoc v půdě, která možná za období pěti let eh, zmizí, eh, pokud eh, je se správně obděláváte. To znamená, že to není monokultura, která, brambor jako monokultura, které jsou pěstovány, ale plíseň Plíseň je, při, je způsobena povětrnostními podmínkami. Je tady vlhkost a také teplota, které eh, dosahují určitého prahu. Myslím, že je to 25 nebo 38 hodin, kde se ta plíseň začne eh, eh, šířit. A tato léta, kdy jsme měli velmi vlhká, teplá léta, nám bylo řečeno, že nikdy se to už nemůže stát kvůli globálnímu oteplování, že budeme mít horká léta, takže plíseň by už měla patřit minulosti. Takže zelená lobby říká nesmysly o této pramorové mm, plísni. Grazie, Grio. Martin. Děkuji, Grio. Martin. Ich habe... Albert je bohužel když eh, není v sále a já jsem chtěl mu vysvětlit, že měť není těžký kov, to, tam si něco spletl, něco zaměnil, ale možná mu to můžeš říct, že to tedy těžký kov není. Těžké kovy to je něco jiného ale i v komerční oblasti se měď velmi často používán. Například v u pěstitelů vinné révy, tam se vlastně v komerčních podnicích používá více mědi, než kolik mědi používají biozemědělci. Takže ten, ten příměr s tou mědí, to bylo poněkud přetažené za vlasy. A není s těm, k těm bramborům, to není pravda, že já bych neměl eh, žádné znalosti v této oblasti, ale když tady byla ta paralela s těmi erskými hladomory, to byl skutečně problém toho, že tady oni vsadili pouze na jeden, jeden typ potravin a když pak přišla strofa, tak oni neměli k dispozici vůbec žádné alternativy. To je přesně to, jak jsem řekla, že třeba abychom nešli cestou toho, že pouze vsadíme na jednu odrůdu, protože pak může dostat situace, kterou již nebudeme eh, moci kontrolovat. To je přesně ten problém že se tady neustále zužuje ten biologický výběr. Ať již je to u rostlin či u zvířat, prostě nutně to vede k tomu, že celý systém bude velice náchylný. Když tedy ztratíme tu velkou rozmanitost těch druhů rostlin, která v podstatě je určitou, určitým bezpečím, určitou pojistkou, zárukou toho, aby například nějaká, nějaký podnik nebyl závislý na pouze určité odrůdě. To je přesně o to, o co jde. To je to riziko. A musíme si klást takovéto otázky. Tady se z toho dělá ideologická otázka, z té otázky na národní koncernů a uvědomte si, že to jsou hlavně chemické koncerny. Monsanto není koncern, který vyrábí osivo. Ne, to je chemický koncern v první řadě. Oni se zmocnili jaksi otázky osiv, ani ne tak, že by do této oblasti chtěli nějak zvlášť investovat, ale hlavně protože to chtěli propojit s otázkou chemie. Oni to eh, prodávají jako balíček osivo a k tomu eh, prostředky na ochranu rostlin, chemické prostředky. Podívejme se pouze na ta čísla, které jsme měli v Evropě v minulých tak jaké ztráty jsme měli, tím, že ztrácíme malé podniky, anebo tím, že tyto malé podniky jsou cíleně skupovány velkými firmami, tak aby oni jim potom mohli nutit svou strategii v oblasti osiv. Bene, grazie a tutti. Děkuji všem kolegům. Nyní bych chtěla předat slovo zástupci komise, kterým je představitel DG Sanko, pan Pajvy Manerkorpi. Je to tak? Je to paní. Je to tak? Prosím, máte slovo. Thank you, uh, Mr. Chairperson. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat také mnohokrát paní Polsen za to, že přinesla takto důležité téma, zdůraznila jeho význam, protože zapotřebí zajistit potravinovou bezpečnost v 21. století. Evropská unie má také globální zodpovědnost eh, v této souvislosti, protože je velice eh, kompetitivní výrobce osiv eh, a je na vedoucím postavení, na jednom z vedoucích postavení mm, ve výrobě a prodeji semen. Ano, také se obáváme o ztrátu biodiverzity a na úrovni eh, zemědělství klesá biodiverzita, protože se využívá méně odrůd. Podíváte-li se na potraviny, které konzumujeme, je tam zhruba 60 hospodářských plodin, které se produkují v zemědělských podnicích po Evropě. A to, co skutečně jíme, je velmi omezený výběr plodin takže se jedná o skutečně o ztrátu na úrovni rostlinných druhů. Diverzita genetických zdrojů je velice důležitá pro šlechtění rostlin. Proto je tedy důležité, abychom si zachovávali genetické zdroje v genových bankách, v sítích, abychom měli přístup ke genetickým zdrojům po světě protože právě tímto způsobem evropští a celosvětoví šlechtitelé získávají materiál ke šlechtění. Máme dokonce mezinárodní dohodu eh, o využívání těchto materiálů pro výrobu eh, potravin na zemědělství. Ohledně um, omezených zdrojů nás čeká mnoho výzev. Klimatické změny, menší množství dostupné vody, eh, snížení výživnosti eh, půdy a jsme se také vědomi chorob rostlin. Proto je zapotřebí, aby, no, aby odrůdy, které se e, využívají v zemědělství, se s tímto dokázaly vypořádat. Tyto variety by měly být správně charakterizovány a nezávisle testovány. právní návrh komise ohledně re, reprodukčního materiálu, roznožovací materiálu rostlin už byl předložen a snaží se zabývat eh, udržitelným způsobem eh, právě eh, udržování těch druhů, šlechtění rostlin a rezistence na nedostatek vody, škůdce či choroby. Také usilujeme o zrychlení těch nových eh, zlepšených, eh, eh, zlepšených odrůd na trh. A aby zemědělci měli přístup k těmto novým materiálům rozmnožovacím. Abychom měli efektivní šlechtění rostlin, nestačí jen tedy e, plán a přístup, ale potřebujeme také technologii, která je upravována na, na úrovni EU. A Evropská komise se nyní zabývá jednotlivými metodami šlechtění rostlin s ohledem na genetické inženýrství. té, ve zprávě Solbart eh, se se hovoří o dalších eh, tématech, o, o, genetické bance, která eh, schromažďuje genetické zdroje pro případ, že by Národní genetická banka někde byla neúspěšná. Tak to je důležité tady pro další šlechtění. A my eh, bychom chtěli navrhnout také odkaz na evropskou síť eh, pro zdroje plodin. A eh, tato síť také účastní spolupráce s tou Mezinárodní genovou bankou. Často se hovoří o šlechtění rostlinách a produkci osiv, eh, jako že to je mm, eh, produkt mm, činnosti na národní firmy. My tuto zkušenosti v Evropě tak nemáme. Máme eh, tu informaci, že 70 ehm, obratu pochází z malých a středních podniků. A komise nyní zkoumala prostředí v členských státech a z dotazníku vyplývá, že máme skutečně řadu mikropodniků, eh, které v této oblasti pracují. Jedná se spíše o to, jakou, jakou skupinou variece eh, se zabýváte, protože například u zemědělských plodin máme eh, nebo u ovoce máme i mm, skutečné mikropodniky. Evropská legislativa o produkci rozmnožovacího materiálu, a dodávání na trh umožňuje rovný přístup všem druhům podniků, aby své produkty mohly dodávat na trh. A je tu určitá nová eh, situace, kdy máme malé, střední a mikropodniky, Eh, v porovnání například se Spojenými státy, kde není národní legislativa o uvádění na trh eh, ohledně semen, osiva. A jsou dodávána velkými podniky eh, a tam se prostě spolehají na marketingové možnosti a reklamu ze strany těch velkých podniků. V Evropě je tedy situace jiná. Ohledně biodiverzity na závěr bych ráda ještě jednou zopakovala, že v návrhu komise o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin byla přijata celá řada opatření zaměřených na to, aby se usnadnil eh, vstup na trh eh, tradičních variet a aby se umožnilo, umožnila produkce jakéhokoliv rozmnožovacího materiálu a jeho dodávání na trh ze strany malých eh, regionálních nebo mikropodniků. Snažíme se tedy ze všech sil v této souvislosti. Děkuji. Molto bene, grazie. A... Děkuji. Děkuji DG Sanko, paní e, ředitelce DG Korpi a předávám slovo paní Polsen. Tak, tak, herud ordförande. O... Děkuji, pane předsedo. A děkuji kolegům. Musím říct, Říkala jsem si, že mm, bude trošku pracné rozjet tuto diskusi, ale teď si automaticky nemysl, já si nemyslím automaticky, že velké národní podniky jsou zlé podniky a malé podniky jsou ty krásné. Malé podniky to tak jednoduché eh, není. Znění tohoto textu je založeno mimo jiný, jiným, jiné eh, na tom, že největší evropské podniky je třeba BSF, německý podnik, BSF a de facto tento podnik svůj genetický výzkum eh, nepřesunul z Evropy do Spojených států. Takže tady mm, prohráváme. Chtěl jsem tímto zněním textu ukázat, že to není jenom pět, šest velkých eh, nadnárodních mm, podniků. Ne. Eh, chtěla bych diskutovat o tom, jak bychom měli znovu mm, eh, nastartovat tento druh výzkumu, jak ho můžeme znovu mm, otevřít. A když se na toto podíváte v souladu s odstavcem 21 mého návrhu, tak jasně uvidíte, že mým cílem je postarat se o to, abychom měli společnou evropskou eh, základní eh, eh, výzkum, tak aby naše malé a střední podniky, ale také velké podniky se mohly dále rozvíjet. Ale myslím si, že co opravdu potřebujeme, je sdílený základní výzkum. A výsledky takovéhoto výzkumu musí být k dispozici všem typům podniků, které pak zase budou tento výzkum přeměňovat v produkty, které bude možné najít pro ně odbytiště na trhu. Ďábel tví v detailu, jak se říká. A taky si myslím, že je tu další velká výzva, před kterou stojíme. A to je to, že musíme zachovat ehm, eh, naši genetickou a kulturní rozmanitost v Evropě. A ruku v ruce s tím musíme eh, dále naši kulturu eh, rozvíjet. Myslím si, že to bude, že 3. prosince je poslední lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Takže je opravdu předložte ehm, navrhněte věci. Ehm, měli bychom Eh, toto eh, rozjet, měli bychom eh, tady jít do hlubší, detailnější diskuze, která se bude orientovat na budoucnost. Nechci tím říct, eh, že se nám podaří dosáhnout teď nějakého rozhodnutí. Eh, ne, eh, chtěla jsem říct a trvám na tom, že musíme klást inteligentní otázky tak, abychom mohli rozvést důkladnější diskuzi, protože si myslím, že je klíčové pro dodávky potravin celosvětové. Toto je důležité pro celosvětové dodávky potravin. Ale zároveň je to podmínka pro to, abychom měli e, férovou možnost udržet rozmanitost v Evropě a abychom mohli zachovat naše zemědělství, které dosud e, bylo úspěšné. Ale pokusme se v tomto pokračovat. A pak bychom na konci možná e, neměli mluvit jenom o technických věcech, ale o výsledcích těchto technik. Eh, dovolte mi, abych závěrem udělal takové malé srovnání, které se týká techniky, technické oblasti. Je to velmi eh, zásadní věc. Jestliže si eh, chcete opravit dům, tak potřebujete kladivo. Něco opravit, potřebujete kladívko. Kladívko je dost užitečný nástroj v tomto smyslu, ale zároveň můžete zabít svého souseda. Takže technika, technologie, to není jako takové jen důležité samo o sobě, ale jde o to, jak ji budeme využívat. Děkuji. Molto bene, grazie. Výborně. Děkuji, Marit Polsen. Je to skutečně velice, velice důležitá zpráva z vlastní iniciativy. Nyní, kolegové, skončilo naše zasedání, dáme si pětiminutovou pauzu a budeme pokračovat schůzí koordinátorů politických skupin. Uvidíme se dnes odpoledne společně v 15 hodin.